Eh, vabbè. Vai, ogni giorno la sua pena. Dear colleagues, good evening. Vážení kolegové, dobrý večer. Rád bych zahájil schůzi. A to přijetím pořadu jednání. Děkuji vám. Nemám žádná oznámení ani sdělení. Takže bych rád přešel k bodu číslo čtyři. což je zpráva Jakoba von Weizsäckera o cených papírech zajištěných státními dluhopisy. Je to velice důležitý bod, velice důležitý návrh komise. Jak víte, už jsme měli prezentaci zprávy a pozměňovacích návrhů a teď jsme ve fázi rozpravy o pozměňovacích návrzích. Máme 197 pozměňovacích návrhů a já prosím Jakoba von Weizsäckera, aby nám je představil a také bych mu rád poblahopřál k jeho budoucí velice významné funkci. Takže náš výbor je velice hrdý na to, kolik významných funkcí získávají naši členové. Teď je tu ale ze svého současného titulu poslance Evropského parlamentu a zpravodaj. Jakobe, prosím, eh, máš slovo. Děkuji moc krát za tato laskavá slova, pane předsedo. Ten problém, o kterém eh, tu dnes diskutujeme, respektive o pozměňovacích návrzích, je problém velice obtížný. Týká se samotného eh, srdce problematiky cených papírů. A mezi těmi 197 pozměňovacími návrhy je řada návrhů, které chtějí něco odmítat protože ten problém je těžký. A některé ty návrhy, které volají po úplném odmítnutí, pocházejí z levé části parlamentu, jiné zase z pravé části. No, každopádně máme je na stole a stojí za zmínku, že lidé, se kterými jsem mluvil, říkali, že sice návrh odmítají, ale alespoň pokud je mi známo, tak nemají žádné příliš přesvědčivé alternativy žádná jiná řešení, eh, jak řešit cené trhy, cené papíry zajištěné státními dluhopisy. A proto bych chtěl oznámit, že kromě toho další kolegové podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů, které konstruktivně přispívají k tomu, aby zpráva byla kvalitnější. A mohu s radostí konstatovat, že jsou mezi nimi velice zajímavé návrhy, které přidávají mnoho hodnoty a v mnoha oblastech panuje konsenzus mezi těmi, kdo podali pozměňovací návrhy. A tam ten konsenzus by měl být snadno k nalezení. Zmíním několik oblastí, kde nevidím větší problém s konsenzem. Je to certifikace a dohled. Tady jde opravdu o to, jak nakalibrovat certifikační a dohledové pravomoci ESMA, které by rozhodně byly širší, než jak navrhuje komise. Pak je tu otázka splatnosti. To také není kontroverzní otázka. A dále je tu jedna oblast, kde komise nenavrhuje řešení, a to je otázka restrukturalizace dluhů. I to je poměrně nekontroverzní. Je tu několik témat, kde budeme muset ještě zapracovat na vhodném řešení, ale je to podle mého názoru proveditelné. Nejprve bych zmínil strukturu tranží. Tady je otázka počtu tranží. Tady je to junior, mezzanin a senior. Někteří eh, si představují volné tranče, jako je to v návrhu komise, eh, jiní by chtěli dvě, eh, respektive tři nebo dvě, ale nejde pouze o počet, ale také o velikost jednotlivých tranží. Těch nápadů je více, některé stanovují velice přísné požadavky a Jiní si zase představují, že by se vše mělo nechat na trhu a že bychom neměli stanovovat vůbec nic. Takže těch návrhů je velice pestrá škála, ale já jsem opatrný optimista a myslím si, že na základě těch pozměňovacích návrhů se dobereme k vhodnému výsledku. Potom probíhá zajímavá debata o portfoliu ESBBS. Zejména je tu myšlenka, že i to by se mohlo nechat zcela na trhu potom by to mohlo být ne v proporci ke klíči ECB, ale mělo by to být v proporci k zbývajícímu dluhu. Chápu, že to někde může vyvolat pár povytažených obočí, ale tento návrh také padl. Takže zkrátka ještě uvidíme, jak to dopadne se složením portfolia. A se složením portfolia je také spojená otázka, podle jakých kritérií rozhodnout, o tom, kdy se odchýlit od eh, toho klíče, toho kterého, který bude vybrán. Ať už v dobách krize, zejména v době ztráty přístupu na trh, anebo v situacích, kdyby mohl nastat negativní dopad na tržní likviditu národní části dluhu, která nepatří do ESBBS. Takže i tady proběhne jistě velice užitečná technická diskuze, ale myslím si, že je to poměrně snadno řešitelné. A konečně eh, jedna z nejtěžších otázek, politická otázka, spočívá v tom, zda budeme považovat SBBS eh, za eh, užitečný prvek a otázka je, do jaké míry by tato legislativa měla nejen vytvářet základ tím, že tedy stanoví, že bude, budou existovat SBBS, ale také, že bude posuzovat, jak nakládat s tranžemi SBBS v bankovních účetních bilancích. Podle mého návrhu bychom měli zůstat agnostiky v této otázce, ale měli bychom, zabra- měli bychom bránit bankám v tom, aby využívali podřadné tranže junior eh, k tomu, aby Eh, nahromadili na svých závěrkách více rizika, než jsou schopné, než jsou schopné unést. Takže já se snažím v tomto zachovat status quo a nechci povolovat riskantnější chování s argumentem, že rozhodnutí o tom, jak zacházet v účetních závěrkách se státními dluhopisy, má být necháno na budoucí legislativě. Pak jsou tu další návrhy, které říkají, měli bychom eh, to vyřešit teď nějak definitivně. A sice tak, že omezíme možnost bank držet SBBS, pouze na, tran, na senior tranže. Takže je opravdu otázka, co vlastně od této legislativy čekáme a co si od ní slibujeme. A někdy později patrně dojde k nějaké dohodě o tom, jak rozhodnout o státním dluhu. Takže regulace SBBS bude určitě politicky klíčovým bodem. A mohu říct si sám za sebe, že nehodlám přijmout řešení, při kterém by banky mohly jednat riskantněji se státními dluhopisy, než jak to mohou dělat dnes. Ale byl bych pro přístup ve dvou krocích, kdy řekneme, že e, řešení tohoto problému nelze pojednat ve zprávě o SBBS, protože to je příliš malá problematika, takže eh, riziko státního, státního dluhu bude muset být řešeno někdy později. To je ode mě zatím všechno a děkuji vám. Děkuji. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. Nevidím nikoho za EPP. I don't know what. Mhm. Takže nevím, co se to tu děje, protože já nejsem si vědom o tom, že by tu byla nějaká prezentace, že by tu chtěl někdo posvítit jaksi na SBBS. Každopádně se táží, zda si chce vzít někdo slovo za EKR. Je tu prohlášení za pana Lukeho, které mohu přečíst. On mě o to požádal. Je to anglicky. Já to mohu samozřejmě přečíst, pokud je to zapotřebí. No, I, I, something I... Nevěřte mi. Je to něco, s čím se nestotožňuji, ale mohu to samozřejmě přečíst, protože je to písemně. Takže já to schrnu, protože je to příliš dlouhé. V zásadě zpravodaj je skeptický, tedy stínový zpravodaj, protože samozřejmě, že má za to, že otázka vážení rizik pro vládní dluhopisy považuje jaksi za tu věc, o které se ne, důležitou věc, o které se nemluví. A, takže pokud to bude odpovídat eh, seniorní tranči, kterou drží, ta juniorní, ta seniorní, kterou drží stejný investor, tak se obává, že ta sekuritizace že to vlastně potom dost, bude mít ve výsledku nulové riziko, přestože v reálu tam budou různá rizika a to rozšíří to privilegium, které už je teď dost široké, než aby se to omezilo. Takže EKR jsou skeptičtí vůči tomuto pozměňovacímu návrhu a mají pocit, že zpravodaj tu jde přesně tím nesprávným směrem a pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Takže já myslím, že je to důležitá debata, takže samozřejmě by bylo dobré, kdyby tady stínový zpravodaj byl, ale když je tu ten text, tak alespoň mohu informovat o těch hlavních prvcích. Něco podobného jsem už udělal dříve při jiných příležitostech. A pan Calvet Šambon, kde ho máme za Alde, prosím, máte slovo. Děkuji, budu hovořit španělsky. Relator, eh, takže byla tu pozměňovací návrhy z pravice, z levice, jako liberálů, z centra a samozřejmě to je jediná. Chci vás informovat o tom, že para que eh, aby bylo možné pokročit vpřed. Eh, a to za podmínky, že si všichni uvědomíme, že eh, to není náhražka jiných nástrojů. Je to evropský nástroj a to opakuji, evropský nástroj v tom souboru nebo v tom portfoliu různých finančních nástrojů. A to, z toho také vyplývá ta eh, jedovatá eh, návaznost mezi státními bankami a mezi eh, těmito nástroji. Je tady celá řada skeptických pozměňovacích návrhů, které ne vždy přijímáme. Jsou tady konstruktivní pozměňovací návrhy z naší strany a e, my e, opravdu chceme udělat e, vše, co je možné, aby řada z těch bodů, o kterých hovořil pan von Weizsäcker, který je otázka jednacího řádu, otázka tranší, těch různých kategorií. To, k tomu všemu chci říci jednu věc k našemu pozněvacímu návrhu. Jestliže tyto, tato aktiva E, se budou obracet také na malé investory, na obecně řečeno širokou veřejnost, e, tak pravděpodobně ty nejrizikovější e, tranše, čtvrtá, třetí tranše, pravděpodobně ty bychom měli vyhradit pouze pro profesní investory profesionální investory, abychom nebyli pak svědky velkého rozčarování a Eh, ano, jsou, jestli jsou dvě, tři nebo čtyři, eh, to už je další věc. V každém případě se nám eh, určitě nepodaří zabránit tomu, aby takovýto nástroj existoval. My se domníváme, a také to podporujeme, že vydávající emiční, emisní banka či emisní orgán Například u nás ve Španělsku by velká část Eh, viděla velice dobře, kdyby odpovědný byl například oficiální úvěrový orgán, to je veřejnoprávní orgán, eh, protože dává eh, záruku solidnosti. I v tomto asi se projevíme dosti rozhodně. Pro nás je tedy nejdůležitější posílit dohled nad emisními orgány, ať už jsou veřejnoprávní nebo soukromé, a to musí být ze strany Evropského orgánu pro trhy a cené papíry. A to opravdu zdůrazňuji, protože to je ta přidaná hodnota celého tohoto návrhu evropského. A e, také je tady důležitá ta podpora evropských e, orgánů. A říkám to proto, že se ke mně donesly jakési takové zvěsti, že ta, ten evropský orgán, že tomu se to moc nelíbí že by měla být tím odpovědným dohlížitelem nad tímto všem. No, ať se třeba i rozlobí, ale chceme, aby odvedli svou práci a aby opravdu působili jako evropský orgán e, s tím u tohoto prvního pokusu o e, evropské aktivy, kde jde o tak choulostivou věc. A nechtěl bych e, se pouštět do dalších a dalších eh, úvah. Zdůraznil jsem tyto tři body, které jsou pro nás velice důležité. A také by tady měl být konstruktivní přístup s tím cílem, že věci by měly pokročit vpřed. A další kolegové a pan kolega von Weizsäcker prostě má, eh, mají k dispozici eh, ALDE. Na... A za zelené ano, děkuji. Takže předně mi dovolte několik poznámek. Takže předně, když uh, my, my příště vám dáme také nějaké poznámky, a já jsem nevěděl, že je možnost tedy, aby předseda přečetl uh, poznámky stínových zpravodajů. Uh, pokud je o Jakoba, tak děkuji, který eh, blahopřeji k vašemu novému eh, statutu. Nevím, jestli už jsme začali vyjednávání s radou, ale každopádně mě nesmírně těší, že německé ministerstvo financí bude mít i dalšího proevropského představitele, což eh, je někdy poněkud vzácné. Takže já vám skutečně přeji hodně štěstí. Doufám, že Eh, nebudete ve vašem eh, úsilí příliš frustrovan. A já přečtu nyní eh, poznámky pana Utasona, který se nemohl dostavit. Takže je zcela zjevné, že nepanuje příliš velké nadšení pro tento návrh a my sdílíme tento nedostatek nadšení, ačkoliv z jiných důvodů, než je tomu u jiných skupin, které rovněž předložily návrhy na odmítnutí. My si nemyslíme, že by cené papíry eh, kryté státním dluhem vydávané soukromými aktéry byly schopny vyřešit problémy eurozóny. Jistě neměly by být vnímány jako samostatné nástroje, ale i tak ta míra ambice tady skutečně chybí. Místo, abychom učinili skutečně rozhodné kroky k fiskální unii a eh, sdílení rizik, spojení dluhu, tak BBS je jakýsi polovičatý eh, projekt, který eh, v podstatě více eh, ne, neřeší e, ekonomické potřeby nekompletní hospodářské a měnové unie. Myslíme si, že není potřeba další finanční inženýrství. Jsme ovšem ochotni konstruktivně pracovat na změně tohoto návrhu tak, aby to maximalizovalo Eh, šance na úspěch a abychom omezili rizika, včetně například rizika negativních eh, efektů negativní likvidity na eh, dluhopisové trhy. A vnímáme tady určité překryvy z pozicí zelených ALDS, AD. Vníme, díváme se na to se zájmem a považujeme za nutný ten návrh 180 SAD, kde se hovoří o regulačních poplacích. Že také v souladu s EKR a ALDE, kde se hovoří o větší roli ESMA místo národních orgánů eh, při certifikaci a kontroli těch eh, emisí. Měli jsme v minulosti negativní zkušenosti s eh, domácími příslušnými orgány a takovýto panevropský produkt musí spadat do kompetence ESMA. Rovněž se domníváme, že regulační přístup k těm juniorním tranším by měl být přepracovan, aby nedocházelo eh, k žádnému provázanosti mezi, provázanosti mezi bankovním a státním dluhem. Dále eh, by to měly být bezpečnostní doložky, aby se bránilo negativním dopadům eh, emisí na státní dluhopisové trhy, například nedostatek likvidity. Pra, částečně z tohoto důvodu navržujeme, navrhujeme zásadní změnu toho, jak se určuje to základní portfolio. Dluh ku HDP by měl být brát v potaz ještě spolu s kapitálovým klíčem ECB. A pak je tu ta možnost vyloučení eh, z portfolia. Tato možnost bude ještě existovat, ale chtěli bychom dávat, dát větší prostor eh, úpravě vyvážení jednotlivých složek toho portfolia. Konzultační zapojení ECB je na místě, protože mnoho těch prvků, které se musí monitorovat v rámci těchto emisí, eh, velmi úzce souvisí s finanční stabilitou. SBSS jsou novým nástrojem a jeho, nástroje nelze, jeho dopady nelze plně předvídat. Považujeme za zásadní, aby existovaly korektivní prostředky, včetně jakéhosi nouzového tlačítka, aby se to dalo zastavit v případě negativního dopadu na eh, dluhopisový trh daného státu. pozměňovací návrh 181, článku 190. Ehm, eh, Rada pro systémové riziko by měla mít monitorovací roli. A pokud je to nutné, tak v době určitých eh, tržních turbulencí by měla rovněž doporučovat nápravné prostředky, včetně dočasného zastavení emisí SBSS Těšíme se na další spolupráci. Jsou to, je tu ještě celá řada prvků, která by se měla, které by bylo vhodné doladit. Děkuji. Děkuji vám. Nevidím. Aha, vidím. Pan Děkuji vám, pane předsedo. Je to patrně tím, že sedím v poslední řadě

takže je vidět, že je potřeba brzy změnit většinové poměry v tomto parlamentu. E, každopádně nejprve bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych také gratuloval e, Jakobovi e, k nové pozici a těším, si, těším se, že s ním budu i nadále v té či oné podobě spolupracovat. Už si to zmínil, my jsme podali pozměňovací návrh na odmítnutí celého návrhu a to z dvou důvodů. Já to krátce schrnu. Myslíme si, že SBBS nebude moci plnit svůj svůj hlavní úkol. Nebude to žádné bezpečné aktivum, ke kterému by se uchylovali investoři v krizích a proto také není možné překonat ten eh, bankovní nexus a kromě toho si myslím, že SBBS eh, není vůbec vhodný k tomu, aby řešil strukturní deficity v eurozóny a tím pádem další náchylnosti ke krizi. Jde tady vlastně o odstranění makroekonomické nerovnováhy a e, jde o to, že by se provozovala e, špatná politika se zaměřením na škrty a e, centrální banky by garantovaly státní dluhopisy, e, což si myslím, že vůbec není správná cesta. Já tedy doufám, že v příštím parlamentu budou většiny vypadat jinak. A nyní jako stínový zpravodaj bych chtěl přidat ještě pár dalších e, postřehů. V příštím průběhu vyjednávání si umím představit, že GUE přistoupí na určité kompromisy, například navýšení juniorních tranží na 5%, ale také jde o regulatorní oddělení juniorních a seniorních tranží a právě tak certifikace ze strany ESMA, to je podle našeho názoru pokrok a tady budeme konstruktivní. Thank you. Uh... Děkuji. A nyní, ano jistě, můžeme dát slovo zpravodaji na závěr. A mezi tím přijdou e, zástupci komise. Děkuji. Děkuji. Děkuji za kritické, ale velmi konstruktivní připomínky a vstupy do diskuze. Mohu vám říci, že tohle je možná naposledy, kdy budu hovořit v tomto výboru a v, tomto, v této sněmovně vůbec. Myslím, že z debaty vyplývá, že je to skutečně skvělý výbor, kde i tak, kde lze probírat i takto složité věci, jde se dobrat kompromisu. Možná, samozřejmě budeme mít ještě jedno zasedání stínových zpravodajů zítra, takže možná já nebudu právě tím, kdo to dovede do konce, ale naše krátká diskuze eh, ukázala, jaký je duch tohoto parlamentu, budeme chybět a minimálně mohu říci, že pokud zavítáte do Berlína, tak doufám, a možná někdo, někdo z vás by tam mohl i žít, tak doufám, že mě najdete a v mé nové roli. A ještě taková jedna věcná poznámka. Myslím, že máte pravdu. Aspirinem nemůžeme vyléčit rakovinu. Ale je to spíš lepší, to lepší na bolesti hlavy. Ale neměli bychom obvinovat aspirin z toho, že rakovinu neléčí. Měli bychom rádi, že aspoň vyléčí ten bolehlav. Takže s tímto přístupem možná budeme mít aspoň trochu pozitivnější přístup eh, k tomu, co může být velice silný, eh, silná eh, jaksi, ingredience přísaha, přísada, kterou můžeme používat na léčení určitých neduhů ekonomiky. Děkuji za skvělou práci a těším se na další setkání s vámi někdy příště. Děkuji. Thank you. Ja- Děkuji, Jakobe. A opravdu děkuji. Děkuji za vaši práci. Myslím, že jste vnesl velmi inteligentní názor s dobrým know-how i s politickou odhodlaností v evropském duchu. Takže to velice si ceníme eh, všichni zde kolegové. A jsme rádi, že eh, tuto evropskou náladu také vnesete mezi své kolegy ministry. A um, já nebo naši kolegové z naší frakce vás budeme postrádat. Takže ještě jednou děkuji. Eh, v každém případě blahopřeji k vaší nové pozici. A myslím, že teď můžeme uzavřít eh, tento bod nebo rozpravu tohoto bodu. Podíváme se, jak, eh, jaké máme termíny v časovém harmonogramu. Takže samozřejmě za podmínky, že dojde k dohodě, tak v principu se hlasovat bude 21. ledna, ale uvidíme. A teď se dostaneme k bodům 5 a 6. A já tady vítám eh, místo, předsedy, místo předsedu Dombrovského a eh, komisaře Moskoviciho. Toto je eh, zvláštní nebo mimořádný ekonomický dialog, protože tady vlastně směšujeme tři témata. Jednak je to řádný ekonomický eh, dialog, výměna názorů s komisí o podzimním balíčku komise a také máme příležitost diskutovat o návrhu zprávy o evropském semestru. A rozhodli jsme se, že přidáme ještě také právní základ článek 7.3 Eh, nařízení z roku 2013, abychom mohli diskutovat také o situaci v Itálii. Jak víte, komise vydala záporné stanovisko k rozpočtovému návrhu eh, Itálie, což je také mimořádná situace. Ehm, žádá se revidovaný eh, rozpočtový plán, ten nebyl ale poskytnut, takže je tady záporné, tedy negativní stanovisko komise k tomuto návrhu rozpočtu. A e, podle e, dvojbalíčku má komise možnost vyjádřit takové stanovisko k této velice e, závažné situaci. E, není to tedy jen Itálie, e, která je naším tématem, je to celý semestr, ale přece jen se soustředíme také na otázku Itálie. Já myslím, že e, je pozitivní, že probíhá dialog. A jisté je, že ustanovení o flexibilitě, která je, které je v paktu stability, je prostě um, flexibilitou pro celou Evropu. A jestliže je tady vůle pustit se do tohoto rámce, ehm, tak samozřejmě se na to budeme také velmi pozorně ehm, dívat, budeme to velmi pozorně sledovat, jak se naplňuje duch tohoto rámce. Není to tedy otázka o tom, zda flexibilita možná je nebo není. E, flexibilita je mezi pravidly a my se budeme velmi pozorně dívat na další krok v této rozpravě. Ale teď, myslím, je čas, abych dal slovo komisařům. Nejdříve e, pan místopředseda Dombrovskis. Děkuji, Roberte. Vážení členové, vážení kolegové, Evropská komise schválila podzimní balíček 21. listopadu a Eh, začíná tím eh, tedy Evropský semestr roku 2019. Evropská ekonomika ehm, má tady šestileté období neustálého růstu, kdy také zaměstnanost je rekordně vysoká, investice rostou, ehm, zvyšuje se eh, poptávka. A to všechno ukazuje, že naše strategie, která se opírá o tři priority, investice, strukturální reformy a fiskální politika, že to funguje. Ovšem jsou tady stále rozdíly mezi zeměmi. V některých zemích, kde je stále ještě vidět krize či její pozůstatky. A reformy se stále ještě plně neprojevily, takže eh, mm, Vidíme, že tady zůstávají stále ještě určité zranitelné situace. V některých členských státech Eh, je ještě vysoká zadluženost eh, a je tady otázka kapacity budoucích eh, šoků, jak je bude možné absorbovat, vstřebat. Některé členské státy mají vysokou nezaměstnanost, zatímco jiné mají zase nedostatek kvalifikované pracovní síly. A můžeme se podívat nyní na zprávu o mechanismu varování. Je tady e, stánoucí populace, digitalizace, změna klimatu, to všechno je stále velmi naléhavé. E, dlouhodobé zvyšování produktivity je jediný způsob, jak dosáhnout lepších standardů a větší prosperity. Produktivita práce e, zůstává ještě nedost rozvinutá a jsou tady velké rozdíly mezi firmami, regiony i sektory. Eh, nerovnost v příjmech a nedostatečné příležitosti také ještě oslabují eh, hospodářský růst. A teď, když jsme v dobré hospodářské situaci, nemůžeme mm, ignorovat rostoucí eh, rizika a nejistoty. Takže se je tady určité, určitý moment příležitosti a ten nezůstane, toto okno příležitosti nezůstane otevřeno na věky. Proto je potřeba konat. Na národní úrovni potřebujeme zvýšit produktivitu Eh, eh, začlenování a také provádět dobře zacílené investice. Členské státy musí používat ty dobré doby k tomu, aby snižovaly zadluženost eh, na úrovni EU, je na čase, abychom rozhodli, že posílíme naše hospodářskou a měnovou unii. Tady činíme kroky, které jsou velmi důležité, například bankovní unie a také ehm, reforma ESM. A e, zbývá ještě rychle schválit unii ehm, kapitálových trhů, bankovní unii, reformu e, podporu fiskální stabilizace. Těším se na diskusi zítra. Dovolte, abych zdůraznil, že posílení architektury EMU eh, nenahrazuje jen zdravou rozpočtovou, ekonomickou a sociální politiku na národní úrovni. A eh, my tady máme přehled eh, ročního růstu a těšíme se na další závěry v této věci. Dále otázka politického kapitálu a také Eh, můžeme říct, že se tady někdy projevují dost složité situace, což má i své rozpočtové náklady. A eh, my potřebujeme zvýšit rozpočet na eh, podpůrný program strukturální reformy, který umožní komisi eh, se cíleně zaměřit na členské státy na jejich žádost. Příští rok počítáme zhruba se 600 eh, žádosti o podporu od eh, skoro všech členských států a je tedy zapotřebí vyššího rozpočtu, je to prakticky dvojnásobek. Pro období po roce 2020 máme takový program reform, podpory reform, kde nabízíme i know-how i finanční podporu. Jak eh, víme, tak návrh zprávy o tomto programu podpory reformy a spoléhám na vás, že tady rychle eh, pokročíte a schválíte ho, eh, abychom co nejrychleji měli tento program, to znamená Evropský investiční stabilizační fond. Ale když pohovořím o doporučeních pro eurozónu, tak náš sladěný návrh se zaměřuje na klíčové oblasti pro správné fungování eurozóny Eh, podle priorit AGS chce podporovat inkluzivní růst, posílit odolnost a obnovení rovnováhy. Zdůrazňujeme tady význam účasti na trhu práce, eh, přeškolování a omezení nesplácených půjček. Rovněž propagujeme to, aby členské státy s vysokým eh, dluhem tento dluh omezili a aby vytvořili určité fiskální nárazníky. A Kromě toho, v podstatě vš, eh, ekonomická expanze se byla eh, pozitivní ve většině eh, členských států, ale je čas jednat. A nyní se vyjádřím k našim názorům na návrhy rozpočtu. Vydali jsme naše stanoviska již po šesté, ale poprvé jsme tak učinili pro všechny členy er-, eurozóny. Řecko předložilo svůj plán, který odpovídá eh, paktu stability a růstu, to znamená, že se snaží udržet směr reform a je důležité také splnit všechny další cíle, aby se obnovila důvěra v řeckou ekonomiku. O Řecku řekneme ještě více. Eh, pokud jde o deficit eh, v eurozóně, tak ten je pod jedním procentem a letos žádná země eurozóny Eh, ne, nemá překročit deficit přes 3%. A i když vládní dluh je stále ještě vysoký, má se omezit na zhruba 85% HDP do příštího roku. Takže eh, celkový stav je nominálně dobrý, ale strukturální vývoj zas tak pozitivní není. Implementace rozpočtových plánů by mohla vést k expanzní fiskální eh, politice v roce 2019 a většina zemí s vysokým dluhem nebude pravděpodobně provádět žádné velké fiskální úsilí v roce 2019. V Itálii se dokonce má zhoršit strukturální rovnováha. Celkem 10 členů plní pak stability a růstu Rakousko, Kypr, Finsko, Německo, Irsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko. To znamená, že těchto 10 zemí plní oproti 6 v loňském roce Tři další, Estonsko, Lotyšsko, Slovensko, více méně plní a pěti hrozí neplnění. To je Belgie, Francie, Portugalsko, Španělsko a Slovinsko. A závěrem mi dovolte ještě říci pár slov eh, na téma Itálie. Letos bylo poprvé, kdy komise musela požádat členský stát, aby přepracoval svůj rozpočtový plán Bohužel na základě toho revidovaného plánu jsme museli potvrdit naše vyhodnocení, že návrh eh, italského rozpočtu je poměrně eh, ve vážném rozporu s doporučeními z 13. června. Rada doporučila Itálii, aby omezila strukturální deficit o 0,6 HDP, ale naše analýza eh, ukazuje, že došlo ke zvýšení o 1 A v důsledku toho jsme museli Eh, také ještě znovu zanalizovat eh, plnění Itálie, pokud jde o dluhové požadavky. Eh, nenavrhujeme ehm, řízení kvůli přenanému dluhu, protože Itálie plnila preventivní součást paktu. Ale protože toto plnění už není zajištěno a dokonce se o něj ani neusiluje na příští rok, na článek 126.3, tato zpráva, tedy podle tohoto článku, tak není splněna. To znamená, že je možné zahájit eh, proces eh, tedy řízení pro, kvůli přehnanému deficitu. Jsme v setrvalém dialogu s italskými příslušnými orgány a spoléháme se na italskou vládu, že eh, učiní eh, to, co je nezbytné, aby jejich rozpočet splnil naše společná pravidla. Rozpočtový dialog musí být smysluplný a musí vést ke smysluplným změnám. A čas skutečně eh, je velmi omezený. Zkušenosti ukazují, že vyšší deficit a dluhy nevedou k dlouhodobému růstu. Velký dluh naopak činí naši ekonomiku zranitelnější. A fiskální politika naopak ovlivňuje také důvěru. Může mít opačný dopad na růst. Zdá se, že již nyní tento plán na, rozpočtový na příští rok ovlivňuje růst, a to v podobě vyšších úrokových sazeb a nižší důvěry. Takže eh, tato důvěra je zcela zásadní, je to v zájmu Itálie a také v zájmu celé Evropy. A nyní rozhodneme o dalších krocích na základě výstupu našich stávajících kontaktů a diskuzí. A nyní eh, předám slovo. Eh, Děkuji. Děkuji a slovo dostává Pierre Moskovič. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Ehm, milí Valdisi. Děkuji vám za poznání, za pozvání, stejně jako to říkala Valdis. Tento hospodářský dialog mezi komisí a parlamentem je velice důležitý pro transparentnost a pro demokratičnost evropského semestru. Sami dobře víte, jak velice já lpím na těchto hodnotách. Evropský semestr je tedy vlastně poslední před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Je dobré udělat si určitou, eh, možná ne bilanci, ale eh, podívat se tak na to z hlediska evropské perspektivy. Je tady jeden paradox. Ekonomická situace i rozpočtová situace eh, je velmi pozitivní. Je tady růst, dochází ke zlepšení veřejných účtů, i když je to trošku pomalé. Ale paradoxní je, že tady je stále velké riziko v Evropě, kde jsou různé nerovnováhy, eh, ekonomické nerovnováhy, ale samozřejmě také politické eh, nerovnováhy, či řekněme politická rizika. V rámci evropského semestru eh, mohu začít zprávou o mechanismu který eh, se zabývá makroekonomickými aspekty a právě z tohoto hlediska komise sleduje Ehm, sleduje eh, situaci. 20. listopadu eh, schválila eh, komise toto makroekonomické hodnocení. Vidíme, že jsou některá zranitelná místa v našich ekonomikách. Je tady sice ehm, lepší situace, snižuje se zadlužení, ale to je nerovnovážné. V některých zemích je to více, v některých méně. Dochází také k určitému přehřátí ekonomiky v některých zemích a také ceny ceny bydlení, které jsou už teď dost vysoké, stále hodně rostou. Komise tedy velice důkladně proskoumala situaci 11 členských států, kde byly konstatovány nerovnováhy eh, již v předchozí době. Je to Bulharsko, Německo, Kypr, Chorvatsko, Španělsko, Francie, eh, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko eh, já jsem se to snažil dát do abecedního mm, pořadí. Některé země mají specifickou situaci a to je Rumunsko, kde jsme eh, sledovali otázku rizika spojené s konkurenceschopností. A dále je to Řecko, kde bude eh, poprvé od uzavření třetího programu finanční pomoci udělána zase hloubková analýza. Komise v těchto zprávách pro jednotlivé země eh, vyjádří své stanovisko, které se zveřejní začátkem roku 2019. A teď dovolte, abych předložil výsledky naší analýzy. Což vlastně doplňuje to, co řekl Valdis. Jedna věc je pozitivní v tomto balíčku. Velká většina členských států velmi odhodlaně eh, pokračuje v nápravě veřejných účtů to říkám eh, skutečně eh, upřímně. Deficit v eurozóně ovšem mm, bude jasně eh, pod 1, bude to 0,8 mm, pokud jde o dluhy, Eh, tak řada zemí se snaží dostat pod tu hranici 60%, anebo jsou již pod touto hranicí 60% HDP. To je dobrá zpráva. Některé země, zejména Nizozemsko a Německo, počítají, že využijí přebytek eh, svého rozpočtu na růst, eh, na další růst a na dosažení rovnováhy. Evropská komise už dlouho volala právě po takových korekcích a můžeme se tedy radovat, že k tomu dochází. Nicméně eh, výše dluhu je stále vysoká v jiných zemích. V roce 2019 tady strukturální reforma není dostatečná a proto například Belgie, Francie, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko eh, mají eh, určitá hlediska, kdy to neodpovídá požadovaným kritériím. Pokud jde o eurozónu, tady členské státy by měly využít toto období růstu a zvýšit strukturální úsilí. E, to je vlastně jediný motor pro snižování veřejného dluhu. Na závěr bych chtěl zdůraznit ještě dva konkrétní případy. Itálie, o tom již hovořil Valdis, a dále Řecko. Nejdříve tedy Itálie potvrzuje se v naší analýze, že tady je velké riziko závažného nesouladu eh, s paktem růstu a stability. Od schválení našeho stanoviska z 21. listopadu Dialog s italskými orgány dále probíhá na konstruktivním základě a probíhá intenzivně. Eh, také předseda Juncker eh, Eh, se sešel s panem Kontym, Triou, já jsem se s nimi sešel, eh, také s předsedou Junckerem jsem společně s ním diskutoval, eh, s panem Kontym, s panem ministrem Trio. A ve středu se s nimi opět setkáme v Bruselu. Na politické i odborné úrovni jsou naše kontakty opravdu neustálé. A já konstatuji za poslední dva týdny, Eh, že tady se objevuje trošku jiný tón a že tady je vůle spolupracovat a že ta vůle spolupracovat od eh, italských orgánů je výraznější a to jsem velmi rád. Itálie se zdá být otevřenější eh, možnostem, jak snížit deficit v roce 2019. Již zazněla určitá politická prohlášení a to je krok správným směrem. Samozřejmě, že potřebujeme konkrétní zaangažovanost, vyčíslenou zaangažovanost, důvěryhodnou zaangažovanost, aby bylo možné změnit závěry naší analýzy. Já bych tady chtěl připomenout věc, že komise eh, projevila již velkou flexibilitu vůči Itálii eh, jak z hlediska strukturálních reform, tak z hlediska investic, cyklických výjev, mm, eh, přírodních katastrof a tak dále. 30 miliard eur. A e, také jsme ukázali, že jsme schopni využít ty marže, které jsou povolené. To všecko platí a platí také, že pravidla paktu růstu a stability není možné ignorovat, že musí být respektovány a musí být respektovány všude. Není možné je stále porušovat. V Evropské unii se opíráme o pravidla. A tato pravidla jsou prostě formulována proto, aby byla, byla respektována. Eh, komise i nadále připravuje další právní etapy. Eh, je tady také stanovisko rady, která studuje naše analýzy a tak eh, to bylo potvrzeno v euroskupině. A pracujeme na základě dvou realit dialog, který vedeme velmi intenzivně a příprava, kterou skutečně bereme velmi vážně. Oboje je velmi potřebné a my budeme eh, v konstruktivním duchu, eh, ale odhodlaně hájit respektování evropských norm v rozpočtové oblasti. To ano, to skutečně sehrává velmi důležitou úlohu a čas nám je odměřen. A teď prosím Řecko. Řecko je také země, kterou naše komise sleduje velice pozorně. Hodně eh, se hovoří Ehm, například v železniční dopravě se hovoří o vlacích, které mají spoždění a nikoli o těch, které jedou na čas. Ehm, podobně je to i tady ehm, v Řecku, protože se velice dobře podařil evropský semestr v Řecku, kde vzniklo 3,5 HDP přebytek v rozpočtu, což je velice úctyhodné. To umožní v roce 2019 určité omezení velkých škrtů. To se radujeme, raduje se také euroskupina a Eh, také eh, rozpočet obsahuje opatření, která mají podpořit růst eh, pokrok Řecka ve strukturálních reformách tady je také jasný, to je signál, který musíme sledovat. Jsou tady ovšem rozdíly v různých sektorech. Myslím, že řecké orgány si toto také uvědomují a vědí, co jim ještě zbývá udělat aby mohli dodržet své závazky. To je velmi důležité, protože ty reformy podmiňují další tranši eh, daňové úlevy 750 eh, miliard eur a je to také důležité pro podporu eh, hospodářského růstu. Ano, jsou na cestě k normalizaci, ale je třeba ten rytmus udržet, aby to byl úspěch. Řecko, které eh, bude opět svrchované a povede svou politiku růstu a sociální spravedlnosti. Tím končím své úvodní eh, slovy, slovo a jsem vám k dispozici, Valdis i já, k další diskusi. Děkuji vám oběma, jak Valdisi Dombrovskisovi, tak Pieru Moskovisimu. Rád bych připomněl eh, hostům i kolegům, že přesně v 9 hodin musíme hlasovat, takže budu teď velice přísně dohlížet na dodržování času. Myslím si, že je potřeba dodržovat limit 4 minut, protože jinak nestihneme hlasovat v 9 hodin. Začněme tedy s debatou. Chtěl bych vám oběmi, oběma poděkovat, protože jste se vyjádřili velice jasně a Tohle je jistě správný přístup. Hledání konstruktivních řešení, protože Řízení pro nadměrný deficit by pro Itálii mělo negativní dopad, takže je jistě fér, že flexibilitu dostávají rovným dílem všichni. Na druhou stranu doufám, že vláda pochopí, že každá hra má své meze a v určitou chvíli je potřeba přijít s uvěřitelnými čísly a závazky, protože jinak hrozí, že vznikne veliké nedorozumění. Já tedy doufám, že tento konstruktivní přístup pomůže oběma stranám k velkému kroku vpřed v nejbližších dnech, protože času není na zbyt. Ještě jednou děkuji za ten konstruktivní přístup pánům Moskovisimu a Dombrovskisovi. A nyní začneme s našimi řečníky. Jako první náš zpravodaj pro evropský semestr Tom van den Kendeláre. Děkuji vám moc krát. Já budu hovořit nizozemsky. Dám vám trochu času na to, abyste si nasadili sluchátka. A Rád bych přednesl dvě poznámky, zkusím to stihnout za ty čtyři minuty. Jednak, co se týká stárnoucí populace a za druhé to bude k Itálii. Čelíme čím dál starší populaci a je potřeba mít nějakou dlouhodobou vizi. Občas je těžké skloubit takovéto kroky s legislativními obdobími a pan Moskovi si řekl zcela správně, že tohle je naposledy před volbami, kdy o tomto tématu diskutujeme, takže třeba přijít s nějakou dlouhodobou vizí při této příležitosti. Potřebujeme jednat, protože náklady na stárnutí populace neustále vzrůstají a v následujících desetiletích budou vzrůstat ještě více, zejména v oblasti důchodů a zdravotní péče. A když se podíváme na to, kolika lidí se to týká, tak vidíme, že bude čím dál méně lidí eh, platit na čím dál více lidí. Bude probíhat demografická změna. a v zemích eurozóny se tento poměr dramaticky eh, zvýší. Na to musíme najít nějakou odpověď, protože jinak to bude mít obrovský dopad na udržitelnost našich eh, zemí. co s tím komise dělá, protože to je problém, o kterém se čas od času někdo zmíní, řekne, že je potřeba v budoucnu najít nějaký plán, ale co si komise myslí, že by bylo potřeba udělat? Jak zareagovat co nejrychleji? A potom k Itálii, pane předsedo. Minulý týden došlo k protestům Údajně se příliš malý důraz sklade na investice. A podle mého názoru eh, se Itálií budeme muset zabývat ještě mnoho let. Vypadá to, že problémy se čím dál více hromadí. A já bych se vás chtěl zeptat, zda považujete za důležité rozlišovat jednotlivé typy eh, investicí, eh, ty produktivní a ty ostatní. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Já tedy začnu nejprve tou první. To je jedna z těch dlouhodobých výzev, kterým Evropa čelí, stárnutí populace Klademe velký důraz na strukturální reformy, e, zejména dlouhodobé reformy zdravotnictví a důchodového systému, právě proto, abychom zajistili jejich dlouhodobou udržitelnost. A abychom zároveň zajistili odpovídající e, výši důchodu. Na jednu stranu tedy vyzýváme členské státy, aby podnikly patřičné reformy, to děláme formou doporučení pro jednotlivé země, a za druhé je vyzýváme, aby nestahovali již implementované reformy, k čemuž bohužel v některých státech dochází. Máte ale naprostou pravdu. S tímto problémem se budeme muset v příštích letech a desetiletích potýkat a čím dříve provedeme nějaké přizpůsobení, tím to přizpůsobení bude méně dramatické. Chceme-li zachovat evropský sociální model. Potom k Itálii a k investicím. Jak víte, Itálie je země, která nejvíce těží z dodatečné flexibility v rámci rozšíření pravidel v paktu stability a růstu. Itálie je také jedním z největších příjemců Evropského fondu pro strategické investice neboli takzvaného Junkrova plánu. Také je velkým příjemcem evropských strukturálních fondů a uh, kohezních fondů. Takže určitě tu je prostor pro dostatečné investice. Zároveň je ale třeba si uvědomit, že to, co probíhá, musí probíhat fiskálně udržitelně. Nesmí to vést k neudržitelné eh, fiskální trajektorii, jako je navyšování veřejného dluhu a rozpočtového schodku. Děkuji, to určitě nebyla poslední otázka na Itálii, tak já poprosím další otázku, protože musíme dodržovat časové limity. Pervanč Beres. Eh, děkuji, já bych se chtěla vrátit právě k otázce Itálie, protože já myslím, že všichni, včetně komisaře Moskovisiho, si uvědomují, že když chceme dosáhnout něco z Bruselu, tak je lepší vést dialog, než eh, zavírat dveře dialogu. Takže teď jsme v této fázi a to je bez sporu pozitivní. Otázka teď je, eh, to, zda ta dráha, kterou nastoupila Itálie, dráha, která eh, vyvolává určité pochybnosti. Ptám se vás, zda je to tedy dobrá cesta, dobrý směr, který, eh, kterým jde Itálie. Nevím, zda proto, aby eh, respektovala pakt v EU či v eurozóně, ale zda je to dobré proto, aby Itálie se dostala do růstu. Eh, růstu, který bude pro Itálii pozitivní a umožní italským občanům eh, stotožnit se s tím projektem eura. No, asi ještě tady nečekáme dárek od Ježíška, ale jakým směrem by se Itálie měla ubírat? A pokud je o Řecko, byla bych ráda, kdybyste nám upřesnil, jak se definují nové Um, aspekty, protože se vlastně už mění rejstřík. Už jsme přešli um, do situace, kdy už, kdy už Řecko není pod tím programem. A já se ptám, jak, jak se teď uh, vlastně mm, definují ty postupy, které se poprvé takto používají v Řecku. Já nebudu tady hovořit o tom, zda je pakt odůvodněný nebo ne. E, prostě pakt je logický. A ta logika toho paktu je postupovat tak, aby veřejný dluh což je velký nepřítel ekonomiky, protože každému státu, který má velký dluh, nadměrný dluh, tak tomuto státu s, omezuje eh, prostor pro investice. Dluh je třeba držet pod kontrolou a problém Itálie je právě úroveň dluhu. Eh, na procent, to je opravdu eh, ta otázka té cesty, která byla původně nastíněná, ta prostě neumožňuje snížit eh, tento dluh. Eh, dluh, který eh, sledujeme všude v Evropě, kde se eh, to sice mění ehm, pomalu, ale přece jenom mění k lepšímu. Takže rozpočet, který vede k stále pokračujícímu velkému dluhu, to je rozpočet, který ochuzuje, oslabuje danou zemi, znemožňuje růst a to je špatné právě. A to jsou všechno otázky, které Eh, na které chceme od Itálie slyšet odpověď. A pokud je o číslo, tak není tady jedno kouzelné číslo, ale ta logika paktu je právě v tom, že chceme nastolit dráhu, která umožní snížit veřejný dluh. A já jsem přesvědčen, že je možné najít takovou cestu, takové směřování, které eh, neznemožní italské vládě používat určitý manevrovací prostor ve svých politických rozhodnutích, o kterých komise nechce diskutovat, ale aby to bylo kompatibilní s těmi pravidly paktu růsty a stability eh, to také umožní i snižovat veřejný dluh. A pokud je o Řecko, Řecko je předmětem posíleného dohledu zesíleného dohledu. A my e, se maximálně snažíme e, proto, aby tento zesílený dohled nebyl čtvrtým programem ehm, aby ty postupy dohledu nebyly takovým, e, takovým převlečeným, maskovaným do programem. Takže eh, podobně jako v dalších členských eh, zemích eh, provádíme dohled a je to posílený dohled, protože chceme ověřit, že přijaté závazky se dodržují. Jsou tady čtyři zprávy ročně, které právě odpovídají jednak evropskému semestru a Mohu vám také říci, že ta první mise proběhla v těch nejlepších podmínkách protože spolupráce s eh, řeckými orgány je vynikající, zprávy jsou zcela jasné a umožňují eh, také ukázat, co ještě zbývá, co funguje a co nefunguje a co ještě zbývá udělat. Thank you. Děkuji. Karolina Gál. Ano, děkuji. Pane předsedo děkuji, pane místo předsedo Dombrovskisi a pane komisaři Moskovisi, za to, že jste se dostavili na náš výbor, na toto jednání a k této diskuzi o, členských, eh, o rozpočtu členských států, zejména Itálie. Chci hovořit o té tvrdé linii, kterou eh, tu komise zaujímá. V minulosti to bylo jiné. Ale Problém, který já mám, který vnímám ohledně toho celého rámce, v kterém se tady italský rozpočet prezentuje, tak možná to bylo konstruktivnější, než Itala, Italové očekávali. V podstatě to bylo 2,9%, těsně pod 3%. A kromě toho se chci zeptat na to, jestli se diskutuje tedy o těch limitech, protože ty přece musí být stanoveny nějak nezávisle. A dále francouzský rozpočet. To je větší rozpočet. 2,8% pro Francii. A podle očekávání komise by to mělo být možné. Ale myslíte si, že prezident Macron bude mít podobný přístup jako v Itálii, že bude navyšovat, anebo naopak snižovat? Když uvažujeme o ekonomických politikách a měnové politice, hospodářské politice, tak asi, asi souhlasíte se mnou, že bychom neměli přijímat žádná rizika. Dobrá. Děkuji za dotazy, takže pokud jde o Itálii, zmínili jste otázku nominálního deficitu a že ty částky se, se liší. Předpověděno bylo 2,4%. 2,9 je nezávislý, nezávislá uh, předpověď komise. Ale pokud jde o tu prevent, to, to preventivní rámě paktu stability růstu, tak tam neměníme, neměříme pouze nominální deficity. 3% není to, není cíl. My měříme to, kdy rozpočet členského státu, kde se nachází v, v rámci ekonomického cyklu. A teď jsou v podstatě, teď je relativně dobrá ekonomická doba, takže je dobré, aby to členské státy využívali k tomu, aby směřovali k těm střednědobým eh, rozpočtovým cílům, aby měli rozpo, eh, vyvážený rozpočet v průběhu celého cyklu. Takže nemůžeme používat pouze, eh, nemůžeme pouze odkazovat na 3%, to je příliš zjednodušené. No a zmínila se také Francii. Takže já bych si dovolil takový příměr jak eh, Itálie, tak Francie obdrželi doporučení v tom smyslu, že by měli zajistit strukturální zlepšení ve výši 0,6 Zatímco Francii se podařilo zlepšení podle vlastního předpokladu aspoň 0,2 tak eh, pokud jde o italskou vládu, tak podle jejich vlastního předpokladu se jedná o zhoršení o 0,8 takže obě země se liší a měli bychom k ním přistupovat eh, odlišně. Stojí také za zmínku, že nominální deficit Francie je skutečně vyšší, zejména v důsledku jednorázového účinku některých změn daňové politiky. Jinak by byl tento deficit 1,9 Samozřejmě, že monitorujeme také potenciální nová opatření, ale samozřejmě se k ním nemůžeme vyjádřit, dokud nejsou ještě podrobně rozpracovány. No a jinak, pokud jde o to poslední, co jste říkala k měnové unii, tak to je jasné, že bychom to, v tom měli eh, se snažit co nejvíce pokročit. A ještě tak dopl, bych doplnil jen takovou větu, odpověď, tedy takové srovnání mezi Itálií a Francií. Ta pravidla jsou stejná pro všechny, a samozřejmě jsou interpretovány ta, rovněž totožným způsobem. Děkuji. A slovo má Sven Giegold. Děkuji. Takže pokud jde o Itálii, není to ani zdaleka jednoduché. Pravidla takzvaného sixpacku tak tomu se naše skupina a da, také další skupiny stavily kriticky, že v tom smyslu, že je to příliš procyklické, že jsme se dopustili závažný chyb v případě tohoto kompromisu. Na druhou stranu, žádná společná měna nemůže existovat bez eh, prosaditelných pravidel. A návrh rozpočtu Itálie To je takový jakýsi falešný stimulus ekonomický. Protože ta eura, která se vynaloží navíc podle toho plánu, budou muset pak zaplatit dvakrát v podobě zvýšených úrokových sazeb a investic, investiční nejistoty. A tím pádem to vlastně není vůbec stimulující. Proto si myslím, že komise reagovala správně Ale na druhou stranu tu existuje určitá právní nejistota zakotvená v samotném tom postupu. Jak již bylo dříve řečeno, vy vycházíte ne z deficitu, ale z porušení dluhových kritérií. Ale před dluhovým kritériem jste považ... to považujete za vyřešené, když, když rozpočet je v pořádku nebo odpovídá daném, danému limitu. A tohle není něco, o čem, co by se odhlasovalo. Když to řeknu politicky, tak vy vlastně nevěříte v to dluhové kritérium u těch vysoce zadlužených zemí. Protože kdybyste nutili Itálii, aby omezila svůj dluh o 3,5 eh, HDP za rok, tak bez růstu byste zničili italskou ekonomiku. Takže jste vlastně neuplatnili dluhový, dluhové kritérium. A přesto, tudíž vycházíte teď z kritéria, které jste ani pořádně neprosadili. Takže Sixpack má velké chyby. A já se vás táži. Zda zareagujete eh, na tu rozšířenou kritiku, že zpráva Sixpacku je příliš komplexní, že jsou v tom eh, právní mezery a zda nepřijdete s nějakým přepracováním, aby to bylo snadněji pochopitelné, aby ta pravidla byla racionálnější a jednodušší. A ještě k Německu. Já, jistě, že ty kroky Itálii jsou ospravedlněné, ale ten německý přebytek v makroekonomických nerovnováhách je tak známý, to není něco nového. Kdy konečně přijmete stejně silná opatření, stejně silné kroky vůči německým přebytkům, protože jinak ohrožujete politickou stabilitu Unie. Takže skutečně vás žádám, abyste byli velmi citliví a abyste zohlednili i tyto nerovnováhy. Děkuji, Pierre Moscovici. discussion on the, um, Uh, Diskuze o samotných pravidlech není žádné tabu v této komisi. My je samozřejmě budeme hodnotit. A samozřejmě by mohla být jednodušší. A dala by se do nich vnést jasnost, protože jsou tam určité koncepty, které se poměrně těžko používají. Jaké otázky jsme ale položili italské vládě v dopisu, který nás vedl k tomu stanovisku, které znáte a k našim následným krokům. My jsme se ptali na strukturální deficit, ptali jsme se na státní dluh a ptali jsme se na růst. A právě ty vazby mezi těmito třemi jevy nás eh, vedly k závěru, že je možné generovat určitý růst, zejména díky investiční složce. A to nás vedlo eh, k té nevýznamné odchylce, ať už jsou kritéria jakákoliv. Je jasné, že EDP pro dluh by bylo poprvé to se ještě nikdy nestalo. A proto, jak jsem už říkal, připravujeme paralelně dialog a já nechci předjímat jeho závěry. Protože chceme, aby proběhl dialog, který povede k řešením, která budou přijatelná pro obě strany a abychom se vyhnuli jakýmkoliv jiným závěrům, bude-li to možné. Pracujeme tedy zároveň na dialogu na jedné straně a na přípravách na straně druhé. A uvidíme, jaký bude výsledek toho dialogu. Potom, pokud jde o Německo, tak my máme k dispozici dvě procedury, ale je třeba si uvědomovat, že nejsou zcela totožné. Jedna z nich je velice precizní, s jasně nastavenými mechanismy, jsou tam možné i sankce. A ta druhá možnost je jiné povahy. Ale dnes je tu poprvé něco nového, a což my vítáme. Všechny země mají tendenci splňovat pravidla. I Německo má tendenci splňovat pravidly pro, pravidla pro dluh. a nastávají první snahy využívat přebytky na investice a na odstranění strukturálních nerovnovách. Takže, jak jsem už říkal, povedeme hloubkové vyšetřování v několika zemích, včetně Německa, a potom znovu předložíme návrh v rámci evropského semestru. Děkuji, Martin Širdevan. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji oběma pánům komisařům za to, že se věnují dialogům s námi. Já výjimečně se nebudu ptát na Itálii, ale na roli eura ve světě. Pan komisař se k tomu krátce vyjádřil a potom druhá otázka se týká ESM a e, záchranného fondu. Nejprve role eura ve světě. Komise zveřejnila sdělení, které se jmenuje směrem k, silnějšímu, k silnější úloze eura. A tam se poměrně správně naznačuje, že předpokladem pro tuto silnější roli je vyrovnanější Eh, bilance eurozóny eh, vůči zbytku světa. A víme, že eh, eurozóna se vyznačuje notoricky velkými přebytky. Takže co chcete udělat pro to, aby tyto přebytky eurozóny byly odstraněny? Proč zatím například není vedeno řízení proti zemím, které mají nadměrné obchodní přebytky? Tím navazuju na kolegu Gigolda. Nebylo by nebylo by možné nějak dělat kroky vůči zemím, které eh, mají pře- eh, velkou, velké přebytky v obchodní bilanci a za druhé k ESM a k záchrannému fondu. Údajně minulý týden na Ekofinu eh, nastal velký průlom, takže otázka eh, A, první část, kdy se dozvíme váš názor na ESM eh, e backstop a pokud ho, bude, pokud ho podle vás potřebujeme, tak myslíte si, že ty úvěry budou splatitelné v dohledné době v případě, že banky budou půjčovat v krizi, anebo v konečném důsledku to budou platit daňové poplatníky Děkuji vám. Děkuji vám za tyto otázky. Nejprve, ano, minulý týden komise zveřejnila eh, sdělení o posílení mezinárodní role eura. A zabývala se v tomto sdělení několika oblastmi, kde by k tomu mohlo prakticky dojít. Například je to oblast eh, plateb, tam je obsaženo několik praktických návrhů, pak oblast mezinárodního obchodu, tam jsme vydali doporučení členským státům, co se týče obchodu s energií, potom využívání euro jako rezervní měny a potom je tu otázka účetních bilancí, která se týká spíše využívání eura jakožto mezinárodní rezervy protože eh, celkový přebytek na běžných účtech omezuje schopnost našich financí být používány jako mezinárodní rezervy mimo eurozónu nebo mimo Evropskou unii. To je tedy poměrně zjevná okolnost. A jak jste říkal, tak eh, nenavrhujeme praktické kroky v tomto sdělení. Zabýváme se touto otázkou v rámci evropského semestru a jak už říkal komisař Moskoviči, také v kontextu řízení v oblasti makroekonomických nerovnovách. Řízení proti zemím, jako je Německo a Nizozemí, jsou součástí té procedury makroekonomických nerovnovách a spadají také do cyklu evropského semestru a do indexované revize. Potom k otázce záchranného fondu a e, backstopu jaká je schopnost bank splácet eh, finance ze záchranného fondu. Tak nejprve, hlavním úkolem Single Resolution Board je jednat v případě, kdy banka považovaná za systémově důležitou má být zachráněna ve veřejném zájmu. V takovém případě záchranný plán zaručuje životaschopnost banky eh, ve středním a dlouhodobém horizontu a tím se minimalizuje využívání peněz daňových poplatníků. To je hlavní účel eh, mechanismu jednotné záchrany, Single Resolution. A máme také fond jednotné záchrany, do kterého přispívá pouze bankovní sektor. A momentálně diskutujeme o takzvaném fiskálním backstopu, Protože otázka zní, co se stane, jestliže v SRF dojdou peníze. Ta otázka je nezodpovězená a proto komise trvá na tom, aby bylo urychleno zavedení fiskálního backstopu pro tento fond. A domníváme se, že podmínky na straně snížení rizika v bankovní unii už eh, jsou naplněny, takže je možné pokročit k fiskálnímu backstopu. Děkuji. Děkuji, Laura Adžia. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Páni komisaři, děkuji moc krát za to, že jste věnovali tolik pozornosti Itálii, ale já bych chtěla říct si od samého začátku, že já nesouhlasím a neakceptuji to, že naznačujete, že má země zkrátka utrácí příliš mnoho peněz a nemá kontrolu nad svými výdaji. Ne, to není výsledek špatných rozhodnutí. Je to otázka špatných politik předchozích vlád, které nadělali dluhy a teď splácejí úroky. Itálie je na spodku žebříčku růstu v Evropě. Itálii už se růst nedaří, což je, nebo měl by být zdroj obav v celé Evropě. HDP stagnuje, vzrůstá dluh. To je fakt, to nemůže nikdo spochybňovat. Potřebujeme tedy nějakou zásadní změnu. Občané si to uvědomují, vláda jedná, ale jsme přesvědčeni o tom, že endemické snížení růstu HDP bylo způsobeno politikou škrtů. Právě tou politikou, kterou, považ, kterou požadovala Evropská unie a která spustila nezastavitelný začarovaný kruh, který vedl k nekontrolovanému růstu poměru HDP eh, ku dluhu. Momentálně panuje nedostatek poptávky, který může způsobovat eh, takovýto problém a italská vláda navrhuje rozsáhlá opatření, jako je rozšíření deficitu. Celá ekonomika by měla expandovat. Rozloučení se s politikou škrty to není nezodpovědnost, to je pouze změna kurzu, protože jsme zjistili, že kurz, který jsme sledovali doteď, nás zavedl do slepé uličky. Naše opatření podporují občanům a já mohu s hrdostí říci, že na rozdíl od většiny hlavních zemí Evropské unie, Conteho vláda se těší po podpoře 60% Evrop, eh, italských občanů. A probíhají skutečné reformy pracovního trhu a velká část rozpočtu jde na veřejné investice. Do, do infrastruktury, ale také do vědeckého výzkumu a do technologií. Jsme hrdí na tato rozpočtová opatření. Pane komisaři, dialog mezi komisí a italskou vládou je nyní v bodu zlomu a já prosím o to, aby zvítězil selský rozum. Nehovořte o nějakých desetinných čárkách, když jsou venku lidé a ti lidé chtějí změnu. Um, děkuji, paní poslankyně, za mm, toto eh, obhajobu eh, politiky italské vlády, ano, to je zcela pochopitelné. Vězte, že komise přistupuje eh, k diskusi bez Eh, nějakých eh, zkreslených postupů. My eh, sledujeme, jaké volby veřejné politiky byly přijaty, jaké jsou reakce veřejného mínění. Ale to teď není tématem. Tedy ať už je ta interpretace jakákoliv o nárůstu dluhu, má to své, má to své náklady v podobě eh, úroků. A to má své dopady na celou eurozónu. Eh, a to je především věc, kterou sleduje eh, finančně ekonomický výbor a také euroskupina. Nezapomínejte, že eurozóna je solidární oblast, jak tady řekl pan kolega poslanec. Bez pravidel to nemůže fungovat a ta, ta, ta pravidla je třeba aplikovat všude. Já mám tři poznámky k tomu zásadnímu tématu, což je předmětem našeho dialogu a také otázkou růstu. Nemohu dopustit, aby se tady tvrdilo, že my jsme vnutili Itálii jakousi eh, slepě aplikovanou eh, politiku škrtů eh, Podobně, jak to řekl také pan místopředseda, komise použila veškeré možnosti flexibility, které byly k dispozici v rámci paktu růstu a stability. Opravdu všechny možnosti flexibility, investice, cyklické e, jevy, přírodní katastrofy, všecko bylo v Itá, pro Itálii aplikováno. Itálie byla jediná země, která je v této situaci. A my můžeme opravdu prokázat, že tato flexibilita představuje 30 miliard eur a já bych dokonce řekl i včetně strukturálních fondů je to 45 miliard eur plus 10 miliard eur z Junckerova plánu. Nikdo nemůže říci, že Evropa bránila Itálii v růstu. To opravdu tady není možné takovou věc tvrdit, to nemohu připustit. A dále všichni ekonomové se domnívají, že hlavní příčina slabého růstu v Itálii spočívá eh, právě v nedostatečné konkurenceschopnosti. A tady je zapotřebí reform, které budou řešit tuto příčinu. Jen tak bude možné přinést růst. A poslední věc, která se stále týká ještě růstu, díváme se na realitu tak, jak vypadá dnes stagnující růst. Ehm, důvěra ekonomických aktérů potřebuje posílit. Evropská komise, podobně jako všechny mezinárodní instituce, eh, nemá stejné eh, odhady růstu jako italské orgány. Eh, někteří říkají, že by to bylo spíše nižší, když se i tady liší názory. A proto je zapotřebí dialogu. Dialogu s veškerou úctou, s veškerým respektem, dialogu, který přinese své plody a kdy eh, obě strany navzájem eh, projeví pochopení pro pozici partnera. A myslím, že je tady především legitimita společných pravidel a komise ji musí eh, aplikovat, sice s flexibilitou, inteligentně, ale aplikovat, protože pravidla jsou stejná a je třeba je také stejným způsobem chápat. Grazie. Děkuji, pane Moskovici. A samozřejmě radostí bych porovnal politiky předchozí komise s těmi eh, dnešními. Teď je ta flexibilita možná trochu větší, takže snad se jim podaří dospět k lepšímu rozpočtu. Děkuji. Děkuji oběma komisařům. První otázka. Vždy Eh, mi přijde velice zvláštní ta rozpočtová logika, že máme nejdřív 100%, to umožňuje více-méně významné výdaje, pak 3%, o které to můžeme rozšířit na více významné výdaje a na to nejdůležitější, to pak rozšíříme ještě více, než můžeme. Jak tuto logiku nějakým způsobem zvrátíme, aby členské státy skutečně využili těch 100% na to nejdůležitější část výdajů. Za druhé, pokud Itálie navyšuje strukturální deficit, budete jednat? A nebo budete hledat nějaké výmluvy, záminky? protože to má, bude mít strategický význam pro trhy a pro členské státy. V minulosti jsme byli svědky toho, že ten původní eh, akt stability, vlastně ten současný, byl někdy vnímán jako takový, eh, takové spíš soft pravidlo. A myslím, že je na komisi, aby zajistila, že to bude skutečně dodrženo. A to je třetí věc. Jsme teď zvyklí na to, že máme takovou jedinečnou eh, měnovou politiku s nízkými úrokovými sazbami. Jak se díváte na dnešní dluhovou zátěž? Většina členských států se nedrží pravidel, jak jste řekl. Oni eh, je udrží pouze z, toho toho střednědobého hlediska, ale mají přitom zadlužení nad 60%. Takže co řeknete o tomto zadlužení, když se pak vrátíme k normálním úrokovým sazbám. 2,5% třeba úroková sazba. Jak byste pak vnímal po eh, ekonomiku eurozóny? Děkuji za dotazy. Nejprve k eh, tomu vyčlenování priorit, eh, pokud čili 100% plus 3% plus víc. Jak již jsem nastínil, když se podíváte na ten pak stability a růstu a nedíváte se jen na jednotlivé odstavce, ale také v širším kontextu, co to vlastně znamená, tak to znamená vyvážený rozpočet v průběhu celého ekonomického cyklu. To je logický přístup. A ty 3% to je spíš taková pojistka. Samozřejmě, že nemůžeme mít, nemůžeme to interpretovat příliš zjednodušeně nebo příliš laxně. Takže tato fil, vy, vyvážená filozofie v průběhu toho, toho ekonomického cyklu skutečně existuje. A když se podíváte na poměr dluhu vůči HDP, tak vidíte, že tento vývoj míří správným směrem. Čili to jde dolů, i když průměr v eurozóně je stále ještě nad eh, tím cílem a dokonce se očekává, že to bude 85% eh, celkově. A v eurozóně, tam v protofiskální doporučení se, jsou nasměrována přesně na ty členské státy, které mají vysoký poměr dluhu či HDP které by měly nadále omezovat tento poměr. Je to tudíž v našich fiskálních doporučení těmto členským státům, ale také v celkových doporučeních pro eurozónu. Tento faktor tam je. A přesně z toho důvodu, že nelze očekávat velice volnou a měnovou politiku, která by trvala dlouho. Jsou to inflační cíle, to znamená 2% nebo po 2%, no a o to jde v měnové politice. Ne fiskální pozice členských států. Tudíž je jasné, že i členské státy se musí připravit a očekávat normalizaci měnové politiky. Děkuji. Děkuji. ale vy jste neodpověděl na moji otázku. Budete skutečně jednat, pokud Itálie navýší strukturální deficit? Já se omlouvám, ano, byla tu ještě tato otázka. Takže komise již jedná. Už jsme u, u, u, podstatě konstatovali neplnění, nesoulad s, eh, s fiskálními pravidly. Proto jsme zahájili řízení pro eh, nadměrný deficit. Ekonomický a finanční výbor a Euroskupina potvrdili naše zjištění a jsme připraveni přijmout i další kroky. Momentálně vedeme dialog s italskými orgány a doufáme, že italské orgány tudíž s přistoupí ke korekci stávající trajektorie. Ale pokud k ní nedojde, tak přijmeme další kroky. Děkuji, Poltank. Děkuji, pane předsedo. Já se chci dotknout jiného tématu. Daňové plánování. Víme, že agresivní daňové plánování tam víme z výzkumu, že v podstatě třeba Irsko eh, nebo Nizozemsko v podstatě tímto uvalili jakési náklady na jiné státy prostřednictvím agresivního daňového plánování. Mělo by to být zapracováno do evropského semestru. A proč ne, k tomu nejsou specifická doporučení pro jednotlivé státy? Nemůžeme přece mít Unii, kde jsou daňové ráje jako Malta, Nizozemsko, Irsko, které pak vlastně eh, jak si obírají ostatní o daňový základ. Proč to ne, nezapracovat do, těch, do těchto doporučení? Pak je také seznam potenciálně škodlivých postupů. Bude to rovněž uh, také řešeno s těmi zeměmi, kterým uh, komise pomáhá. Víte, že jsme zapracovali tuto otázku agresivního daňového plánování do, od, do semestru prostřednictvím bodu odůvodnění v rámci CSR. V Evropské unii není vyloženě daňový ráj. Pokud jde o tedy státy, které nespolupracují, oni všichni plní pravidla, vyměňují informace. Proto jsme řekli, že nelze říci, že by to byl daňový ráj nebo nějaká jurisdikce, která nespolupracuje. Ale víme, že některé státy, a uvedli jsme sedm, z nich mají určité postupy, které mm, mohou být považovány za agresivní daňové plánování, mohou být škodlivé. Takže teď jsme ve fázi, kdy provedeme hlubokou, an, hlubší analýzu, vrátíme se k tomu v rámci CSR, těch doporučení pro jednotlivé státy a přihledneme k tomu, co proběhlo v uplynulých letech. Já myslím, že členské státy to, to poselství pochopili a že některá opatření ukazují, že agresivní daňové eh, plánování je něco, s čím je nutno bojovat. Ale samozřejmě to ještě, tento boj ještě neskončil. Děkuji. A teď musíme se skup, združit ty dotazy, protože trošku už přetahujeme, takže Stefan Gerold. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení páni komisaři, eh, v rámci evropského semestru by měl podzimní balíček přispět k tomu, aby v Evropě byla zajištěna stabilita a růst. A e, komise e, ve své zprávě před několika týdny dospěla k tomu výsledku, že e, Itálie je poměrně závažný případ porušování pravidel paktu stability a růstu. Mně tedy jde o Itálii a já se domnívám, že rozpočet Itálii Eh, není v deficitu teprve od nedávna a touto novou politikou nicméně italská vláda přenáší riziko na dosud netušenou novou úroveň. A to nejen pro Itálii, ale pro všechny země eurozóny. Další země uslavili úspěchy s politikou úspornosti a já si myslím, že je pohádkou, že by ta politika úspornosti zhoršila situaci. Já vlastně přesně nevím, co to vlastně politika úspornosti je. Zatím mi to nikdo nedokázal vysvětlit. Já předpokládám, že jde tedy o úspory a k úsporám se sahá se dvěma dů, ze, ze dvou důvodů. E, buď e, chcete dosáhnout něčeho velkého, anebo musíte vyžít s tím, co máte a proto spoříte. V evropském případě jde patrně o ten ten druhý případ, protože až na Lucembursko a po Baltí eh, všechny evropské země nebo všechny země eurozóny musely sáhnout k úsporám. To neznamená, že jsou to nějaké zlé síly, eh, že zatím je spolková kancléřka nebo paní Lagarde nebo další a že chtějí trápit lidi. Eh, je patrně potřeba vzít na vědomí, že zkrátka dříve se vydávalo více peněz, než kolik se přijímalo. Mimochodem máme i skvělý příklad z eurozóny. V tom, tady spočívá dobrá reformní politika eh, nejen v tom, že byla snížena nezaměstnanost, ale byly dány i eh, rozpočty do pořádku. Příkladem toho jsou pobaltské státy i Slovensko. Itálie se rozhodla pro jiné směřování, čehož velice lituji. A podle mého názoru společná eh, evropská politika není příčinou problému, ale jeho řešením, eh, řešením jednotlivých problémů členských států. Nejde o eh, nějaké restrikce, ale jde o udržitelnou politiku růstu, která brzy přinese efekt. Myslím si, že je potřeba podpořit mechanismus který je stanovený ve smlouvách a otázku mám na komisi, jaké kroky hodlá podniknout v tomto směru a zejména prosím o jasné sdělení, které by konfrontovalo tu populistickou argumentaci, která tvrdí, že uh, že uh, úspory diktované komisí jsou za tu situaci zodpovědné. Jonas Fernández. Ano, děkuji, pane předsedo. Mám tady dvě úvahy. Eh, je tady asi eh, určitá, určitá ztráta stimulování pro eh, změny tím, že se zlepšily ekonomické, ekonomická data. Takže já bych teď chtěl hovořit o tom, jak vypadá reformistické cítění vlád na zasedání rády, rady. rady Eh, na ECOFINu, na euroskupině. Eh, vy jako komise jste předložili na stůl otázku reformy eurozóny, eh, otázku pokročit ve fiskální agendě. Komisař Moskovi si na tom velmi, velmi, velmi to zdůrazňoval. Máme tady určitý vývoj, závisíme na backstopu, na eh, úsporách. Eh, v nejlepším asi případě tady bude nějaké kvantitativní omezení, které eh, vlastně tady zruší backstop, protože máme-li limity, už to není backstop. A také otázka investic. Vy tady máte nástroj proticyklického působení Eh, dále se diskutuje i v našem výboru. Eh, už v předchozí fázi se o tom diskutovalo eh, o těch cených papírech zajištěných státními dluhy. Je to otázka konsolidace, harmonizace. To všechno ještě se plně neprojevuje. Nějak se zdá, že se vyčerpalo reformistické hnutí, snaha o reformy a mm, já myslím, že komise si nemůže dovolit nechat uplynout ty měsíce, které nám ještě e, zbývají. Je třeba tlačit na radu, aby pokročili e, v reformách e, dále. A má druhá úvaha, ta se týká Eh, nárůstu nespokojenosti v celé řadě zemí. Eh, vy eh, říkáte, ano, že, euro, že vlastně ekonomika roste podle svého potenciálu, že se celá řada hm, údajů zlepšuje, ale ve Francii, v Itálii, ale i v Německu vidíme, že ačkoliv dochází k lepším ekonomickým údajům, neprojevuje se to v nějaké lepší náladě občanů Ehm, neprojevuje se to ve spokojenosti občanů se situací. A mě by zajímalo, zda v tom semestru používáte také některé sociální aspekty, které by eh, členským státům doporučili, jak snížit tu nespokojenost občanů. Děkuji. Děkuji vám, Danuta Hubner. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je italský případ eh, příkladem, jak důležité je stotožnit se v členském státě eh, s příslušnými pravidly paktu růstu a stability. Eh, je to prostě otázka toho časového průběhu evropského semestru, který je uspůsoben tak, aby bylo možné více diskutovat v národních parlamentech. Chtěla bych vědět, zda budete dále přemýšlet, jak zlepšit dialog mezi Unií a národní úrovní a aby docházelo k lepšímu provádění fiskálních pravidel. A druhá věc, evropská eh, fiskální aspekty. Mě by zajímalo vaše posouzení úlohy a efektivnosti mm, nezávislých eh, národních eh, fiskálních institucí. Domníváte se, že se to zlepšilo, že se systém zlepšil a že systém tedy funguje lépe díky tomu, že existují E, takové nezávislé fiskální e, orgány. A e, jak to vypadá se spoluprácí s národními fiskálními organizacemi a evropskými fiskálními orgány. Můžete o tomto také, prosím, hovořit. Děkuji. Prosím. Ano, takže děkuji vám, děkuji za tyto otázky a já některé z nich eh, zodpovím a některé přenechám kolegovi. Eh, tak tedy za prvé, pokud jde o, obecně o diskusi o, tom, o té celkové fiskální eh, politice, zda odpovídá ekonomickým podmínkám, ekonomickému kontextu. Já bych řekl, že v současné době se zdá, že máme e, široce neutrální fiskální pozici. E, příští rok, jak vidíme, když vezmeme kombinaci e, návrhy rozpočtů a fiskální situaci, tak je to tady mírně expanzivní fiskální pozice. My z naší strany doporučujeme že by bylo dobré použít dobré ekonomické časy pro vytvoření fiskálních nárazníkových zón. To platí zejména eh, pro některé země, pro další fáze evropského semestru a je to ve specifických doporučeních pro jednotlivé země. Je to především důležité pro země, které mají velké procento HDP jako dluhu. A to je opět důležité to brát v úvahu v dobrých časech. Dále, vy jste e, zmínili Slovensko, pobaltské země. <clears throat> Já myslím, že celkově vidíme, že reformy fungují v zemích, které provádějí ambiciozní strukturální reformy, e, přináší to rychlejší růst, také příklady Irska, Španělska, Portugalska. Čili vidíme, že země, které provádějí strukturální reformy, eh, mají eh, lepší růst, eh, lepší ukazatele růstu. Další otázky se týkaly prohloubení EMU v eurozóně, v ECOFINu. Nechci předjímat zítřejší diskusy na toto téma, ale zdá se, že tady je eh, pokrok ke specifičtějším konkrétním bodům, jako například backstop pro Single Resolution Fund nebo eh, pro Evropský eh, mechanismus stability. A také fiskální nástroje, například podpůrné programy pro evropskou stabilizaci investic. Takové návrhy jsou na stole a my eh, jsme připraveni podporovat tuto diskusi. Eh, dále eh, je tady SBBS, máme také na stole tento návrh a na straně rady ta práce příliš rychle nepokračuje. A pokud mám správné informace, je tady také otázka, jak to pokračuje v parlamentu každém případě mm, jsme připraveni diskusi vést. A pokud jde o to stotožnění se s fiskálními pravidly, a efektivnost mm, jednak národních fiskálních orgánů a evropského fiskálního orgánu. My eh, konstatujeme, že to tady má určitý dopad, že tady je nezávislý názor o rozpočtových plánech eh, vlád a také nezávislý postoj k celkové situaci v eurozóně. Myslím, že to jsou ty první kroky, které jsme viděli od Evropského fiskálního orgánu i od národních fiskálních orgánů a že to prokazuje, že tento rámec je užitečný. Je to nedlouho existující rámec a plně budeme moci vyvodit závěry e, později, ještě ne v této fázi, ale musím říct, že ty první kroky jsou povzbudivé a měli bychom pokračovat v posílení těchto institucí a jejich hlas v celkově ve fiskálních eh, diskusích. Já mám jen málo co k tomu dodat. Já se eh, věnuji tomu poslednímu aspektu v eh, otázce pana Fernandeze. Eh, Euroskupina eh, minulém týdnu mm, byla dlouhá, velmi dlouhá a jednání probíhalo obtížně. Vedlo eh, k návrhům, které podle mého návrhu mají tři dobré věci a ta jedno takové omezení. Ty tři dobré věci jsou v tom, že ministři eurozóny si stanovili pracovní program, který je ambiciozní, a velmi systematicky ho prováděli. Stanovili si ho tedy už v září a e, ve čtvrtek se opět sejdou ve formátu eurozóny. Stanovili si balíček opatření a z tohoto hlediska předseda eurozónu může hlásit, že se splnil tento úkol. A další dvě pozitivní věci, které jsou určitým pokrokem, i když ne úplným. Jeden pokrok se týká e, Evropského mechanismu stability. Tady také probíhala dlouhá, obtížná diskuse mezi ehm, co prosazovala euroskupina a teda a snahou zabránit tomu, aby tady byly určité překrývání se e, těch úloh. My jsme tady pokročili e, s myšlenkou backstopu pro e, Single Resolution Fund, což by mělo posílit bankovní unii. Eh, a teď to omezení, nebo ta, ta, ta méně pozitivní věc. Jedna se týká emis, to znamená po, pojištění vkladů. Od začátku to bylo považováno za třetí pilíř bankovní unie. Byly předloženy návrhy z iniciativy Valdise Dombrovskise. Eh, a my nadále si myslíme, že ten třetí pilíř je zapotřebí. A z tohoto hlediska Eh, je tady jednak eh, politická úvaha a jednak odbornější jednání. My bychom si byli přáli, aby to šlo rychleji, ale jsou tady určité předsudky, určité blokace. A pokud jde o rozpočet eurozóny, který je bezesporu důležitým politickým nástrojem, paní Beres, pan Prugel a další na tom pracují, i ve vašem výboru eh, od začátku vašeho mandátu se tomu velmi věnujete, tak je tady, myslím, ještě stále zbývá hodně práce. Eh, a pokud je o rozpočet eurozóny samotné a je konkurenceschopnosti, tak tady jde v podstatě také o otázku stabilizace. Chápu, že tady ještě nebyla dohoda a myslím, že to bude třeba znovu dát na stůl eh, a projednat to odhodlaně. Mm, rozpočet eurozóny, to je určitě velmi důležité, ale to potřebujeme k kompletní reformě. Teď eh, vlastně se dá říct, že míč je na straně ministrů. Eh, případně na straně eh, nejvyšších představitelů státu a vlád. A je třeba udělat ten další krok, aby věci pokročily trochu dál. Eh, komise za svůj mandát sehrála svoji úlohu, předkládala návrhy a žádný z návrhů nebyl svržen ze, strunu, ze stolu. Všechny návrhy jsou stále ještě na stole, jsou stále v jednání. A nemůžeme si myslet, že je tady něco definitivně e, zrušeno. Potřebujeme fond stability, abychom e, vyrovnávali některé šoky. To je velmi důležité pro rozpočet eurozóny, má-li dávat smysl. Máče. Děkuji vám. Ještě pár slov na závěr od zpravodaje. Tom, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Hodně se diskutovalo o paktu stability a růstu a také o tom, co musí dělat Itálie, ale myslím si, že je tu jeden zajímavý paradox. A sice jak složitá musí být pravidla. Já si myslím, že pakt stability a růstu je od toho, aby přinášel jasnost, ale přitom těch nejasností je stále velice mnoho. Já ve své zprávě dělám tři věci. Zdůrazňuji důležitost paktu stability a růstu. Říkám, že je důležité, že máme pravidla a že je to důležité i pro budoucí generace. A za druhé si myslím, že je potřeba ještě dalších pravidel. Je třeba, abychom je zbytečně nezesložitovali. A za třetí je třeba přemýšlet o flexibilitě a vytvořit správnou rovnováhu mezi jednotlivými strategiemi a potřebujeme produktivní investice, to potřebují všechny členské státy. Děkuji moc krát. Já si myslím, že to byla velice plodná a užitečná výměna názorů. Náš výbor je důležité fórum pro diskuze jak obecné, tak o jednotlivých zemích, pakliže tam nastanou nějaké problémy. A tato diskuze ukázala, že je užitečné diskutovat. Děkuji panu komisaři Dombrovskisovi a panu komisaři Moskovisimu a doufáme, že i následující kroky budou plodné. Každopádně je budeme velice pozorně sledovat. Samozřejmě nejen co se týče Itálie, ale také celkově pokud jde o implementaci eh, evropského semestru. Já ještě dokončím příspěvek a potom vám dám slovo. Zítra se bude konat velice důležitá diskuze v plénu o reformě EMU. Máte k tomuto něco, prosím, Perváč? No děkuji vám, pane předsedo. No ve skutečnosti byste to řekl už na úvod. Pan místo předseda, pan komisař, tady v podstatě předložili ten podzimní balíček, tu situaci v Itálii a pouze náš pan zpravodaj hovořil, ale já myslím, že, myslím, že budeme mít ještě explicitnější debatu o té zprávě, kterou tady předložil kolega z EPP, protože jinak bychom měli problém. Protože ostatní stínoví zpravodajové, kterých se to týká, si nemohli vzít slovo. Yes, we will do... Ano, my pečlivě zvážíme tuto připomínku. Momentálně máme naplánovánu rozpravu o pozměňovacích návrzích na únor. Ano, je to jasné, já chápu, jak to myslíte. Tohle nebyla diskuze o zprávě. My máme bohužel časové omezení. Pokusíme se ještě samozřejmě o diskuzi konkrétně o návrhu zprávy, to bude v lednu. Děkuji tedy ještě Pedro Silva Pereira. Pokud je to tak, že ještě proběhne první výměna názorů o této zprávě, a to v lednu, tak si myslím, že ten časový harmonogram, který tu máme, se nedá stihnout. Pozměňovací návrhy mají být poslány do 18. prosince a podle běžného postupu by nejprve měla proběhnout debata, první výměna názorů a teprve potom se mají podávat pozměňovací návrhy. Ano, děkuji. To je dobrá připomínka, protože máme 25. února rozpravu o pozměňovacích návrzích. Ano, dávám slovo zpravodaji a Myslím si, že tuhle žádost je potřeba pečlivě zvážit, protože to dává smysl. Jestliže rozprava je na konci února, jak se píše tady, tak já si myslím, že na to nejsou potřeba dva měsíce. Nebo vlastně více než dva měsíce. Mezi lhutou pro pozměňovací návrhy a rozpravou o pozměňovacích návrzích. Takže bylo by určitě dobré mít později lhutu pro pozměňovací návrhy. Děkuji. Vy jste řekl úplně na začátku této schůze, pane předsedo, že spojíte ty dvě debaty. Takže já jsem to bral takto. A pokud bude potřeba, můžeme zorganizovat další debatu, ale já to nechci nějak zbytečně protahovat. A za druhé, vyzval bych stínové zpravodaje, aby e, mi zaslali e, soukromně své připomínky a můžeme už začít pracovat. To by bylo lepší, než e, absolvovat ještě další debatu, která by všechno zdržela. A my nic nezdržujeme, protože máme čas do 25. února. Takže neměníme datum hlasování. Jenom protože jsme vám chtěli dát možnost diskutovat s komisaři, jsme to udělali takto, ale samozřejmě mohli jsme dát slovo novým zpravodajům, kteří si samozřejmě zaslouží příležitost se vyjádřit ke zprávě, což dnes nemohli. Takže já myslím, že určitě skombinujeme jednotlivé potřeby a požadavky vyváženě. A teď tedy ukončíme tuto debatu a děkuji panu Dombrovskisovi i panu Moskovisimu. Takže teď přestávka na jednu minutu, ale opravdu jenom jednu minutu a potom budeme hlasovat. Takže rozdáme hlasovací seznamy a okamžitě budeme hlasovat.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 Okay. So, let's have a test first. Tak, nejprve zkušební hlasování. Zahajuji hlasování zkušební. Končím hlasování. Dobře tak budeme hlasovat o návrhu stanoviska Ralfa Paketa ohledně vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 82, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování 82. Já myslím, že zamítnuto.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 proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, 104 ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 proti, ověříme 29, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato 1 pro. Aha, to je zahrnuto, tady se píše kompatibilní. Dobře, na mém hlasovacím seznamu je to jinak. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, proti, ověříme 66, zahajuji hlasování.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 zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D a pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis DB pro, proti, zdrželi se, přijato 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi se, přijato 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, Ověříme, zahajuji hlasování. 15. Končím hlasování. Přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 79 pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, přijato a hlasujeme o celém textu, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 4 proti, 2 zdržení. Gratuluji zpravodaji. A nyní zpráva Petra Simona, návrh stanoviska, pozměňovací návrh 1, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se schváleno, 3, pro, proti, zdrželi se schváleno, 4, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno, tři původního textu pro, proti, zdrželi se, schváleno, pozměňovací na pět pro, pro, proti, ověříme pět, hlasujeme, konec. Schváleno. šest pro Proti. Zdrželi se. Schváleno. 7 pro. Proti. Prověříme 7. Myslím, že schváleno. Konec. Schváleno 26-22. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, ověříme, hlasujeme, konec, 38 pro, schváleno, takže nemusíme hlasovat o původním textu ve smyslu změn jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. 48 pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti. Blahopřejeme. A takže benchmarky budeme ve čtvrtek, o to, takže tím končí hlasování. Společné zasedání Ekon rozpočet a v hlasování o těch benchmarks ve čtvrtek. Děkuji vám za pozornost.